Dovolte, abych vás požádala, abyste se posadili. Dávám vám na vědomí výsledky hlasování. Počet odevzdaných hlasů 729. Neplatné hlasy 12. Odevzdaných platných hlasů 717 to znamená, absolutní většina je 359 hlasů. Přečtu počet hlasů v abecedním pořádku. Pan Castaldo 113 hlasů. Gornete Kretu 342 hlasů. Pan Čarnecký 240 paní Galpels 400, paní Guillaume 334, pan Lambsdorff 311, paní Lunáček 222, paní McGuinness 401,40, pan Papadimulis 143, 153, promiňte, pan Ren 127, pan Sasuli 340, pan Tajány 452, pan Varka Silsiso 406, paní Valán 394 a pan Výland 437 absolutní hlas eh, odevzdaných hlasů dostali proto pan Tajány, paní Megines, pan Wieland, pan Valka Silsiso, paní Galpels a paní Valeán. Gratuluji těmto kolegyním a kolegům k jejich zvolení. Znamená to tedy, Znamená to tedy, že osm dalších křesel místo předsedu je třeba ještě obsadit, eh, proto je zapotřebí druhého kola voleb. Nemáte-li žádné připomínky, vycházím z toho, že kandidátky a kandidáti z prvního kola eh, zachovali svou kandidaturu. Nevidím tady žádnou připomínku, žádný odpor, to znamená, kandidáti zůstali zachováni. Navrhuji, abychom okamžitě provedli druhé kolo vole. Pan Weber. Není zapnutý mikrofon. Pane předsedo, já bych rád požádal, abychom krátce přerušili zasedání na 10 minut, abychom si mohli krátce poradit naší frakci evropských lidovců, ale i v jiných frakcí, jak naložíme s výsledkem. Bylo-li by to možné navrhuji, abychom opět zahájili zasedání 17.20. Přerušuji zasedání.